Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Dobré odpoledne. Jistě se tady radostně znovu setkáváte. Já se omlouvám, že trochu chraptím, ale budu se snažit mluvit hlasitě. Nejprve mi dovolte, že poznamenat, že naše zasedání jako obvykle je webstreamováno a priorita v tlumočenském režimu byla dána těm jazykům, plnohodnotných členů podvýboru pro bezpečnost. Než vás požádám o schválení programu, chci vás informovat o tom, že budeme muset přehr- trošku přeházet pořadí jednání. Takže tím prvním bodem bude nejprve rozprava nad a debata nad stanoviskem pana Pašku a potom teprve bude na programu budou na programu výstupy ze samitu NATO A pak teprve projednáme Evropskou obranu Unii, což je stanovisko z vlastní iniciativy pana Urvaše Páta. Bohužel, jak jste si asi všimli, pan Pát má zdravotní problémy. sice se již uzdravuje, ale musel zůstat doma, takže tento bod bude přeložen na jindy. Celý ten eh, časový plán přijetí stanoviska však zůstává stejný. To znamená, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů se nemění. Je to tedy 7. září. Takže dámy a pánové, Máme tedy dvě, dva hlavní body jednání výroční zprávu o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Zpravodajem je pan Pašku. A potom projednáme výstupy ze summitu NATO ve Varšavě, které odprezentují eh, výkonný a zástupce generálního tajemníka NATO, ředitel oddělení zodpovědného za eh, obranu a bezpečnostní politiku a eh, ředitel oddělení pro řízení krizí. Vzhledem k tomu, že nemáte žádné další připomínky, považuji tím program za schválený a navrhuji, abychom hned přešli k prezentaci prvního návrhu stanoviska ke společné bezpečnostní a obrané politice. Máme tu stínové zpravodaje, které eh, vyslali jednotlivé frakce, to znamená, že se můžeme spolehnout na to, že skutečně proběhne debata. Dávám slovo panu Pašku, děkuji. Děkuji také za to, že tady mohu vystoupit. A budu se tedy snažit držet časového rozvrhu, který je poměrně striktní. Jak víte, zpráva pana Broka měla být být odprezentována dříve, ale vzhledem k zásahu sil mimo náš vliv byla odložena. A tím nyní vlastně poje, bude, jsme doceni projednávat obě zprávy paralelně. Takže tato zpráva vychází z předpokladu, že vzhledem tedy k nejnovějšímu vývoji, vzhledem k tomu, jak se kumulují problémy, na které Evropská unie musí reagovat, je nezbytné provést důkladný přeskum toho, jak my chápeme fungování společné bezpečnostní a obrané politiky. Doposud, jak jistě víte, to byl spíše nástroj používaný k zvládání krizí, zvláště tedy krizí mimo Evropu. A pokud si vzpomínáte, velká část zprávy se zpravidla týkala operací. Nicméně tentokrát vzhledem k tomu, jak bezpečnost nabývá na důležitosti v očích evropských občanů v důsledku nejnovějšího negativního vývoje, eh, ať už jde o imigrační krizi, terorismus a podobně, musíme doplnit naše znalosti, které se zatím opírají o řízení krizí, o určité společné principy bezpečnostní a obrané politiky za celou Evropskou unii. A nyní tedy musíme hledat obsah tohoto termínu. Víte, že myšlenka společné bezpečné, bezpečnostní a obrané politiky byla již schválena na summitu v Bratislavě, na setkání v Bratislavě. A po vystoupení příslušných činitelů, čili vlastně toto stanovisko odráží to, k čemu už v praxi dochází. Dá se říci, že Evropa ztratila kontrolu nad vlastní bezpečnostní situací. Je nucena reagovat na krize, které se kolem nás množí, na situaci, která je stále složitější. A proto jsme jaksi přišli o luxus toho vybírat si, kdy zasáhneme a jakým způsobem. V podstatě nyní musíme reagovat co nejlepším možným způsobem na tyto problémy. A navíc Evropská unie prostřednictvím vystoupení paní Mogherini oznámila svoji novou strategii zaměřeno především na, preze, na prevenci, stabilizaci stávajících konfliktů a jejich řešení. A také na snahu vyhnout se předčasným zásahům, což je taková změna oproti praxi. Ta zpráva uvádí také, že společná bezpečnostní a obraná politika by se měla opírat o účinné financování, plnou spolupráci s NATO a určité základní principy. To znamená, že podporujeme tedy tuto strategii, kterou odprezentovala paní Mogherini. Tato strategie eh, do detailu rozvádí situaci v jednotlivých rezortech. A také říkáme, že už vlastně máme určité kapacity i na formulované úkoly, eh, které nám pomohou naplnit tyto ambice. Také jsem přivítal myšlenku bezpečnostního balíčku, se kterým přišla Francie a Německo. Protože jsou to myšlenky podobné tomu, co odprezentovala paní Mogherini, tedy této strategii. Spolupráce s NATO je naprosto zásadní, jistě všichni víte proč. Zásadní je také výměna zpravodajských informací mezi členskými státy. Protože interní a externí bezpečnost Evropské unie je úzce provázána. A také ta e, škála nástrojů, které máme k dispozici, by měla být eh, harmonizována tak, abychom měli k dispozici nástroje pro všechny typy eh, výzev a krizí. A to tedy až po možnost použít článek 437 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, který tam už není na ozdobu, protože Francie jej vlastně již použila pokud jde o ty krize, chtěl jsem ve svém stanovisku upozornit především na to, že bychom měli prioritizovat krize a konflikty, ve kterých se rozhodneme zasahovat, přičemž především bychom se měli věnovat konfliktům, které jsou relevantní pro naši bezpečnost najdou se i jiné typy konfliktů, které na naše bezpečnost nemají až tak zásadní vliv. Tam sice také můžeme zasáhnout, ale spíše demonstrativním způsobem. Myslím, že budeme nuceni k té prioritizaci. Samozřejmě, že také tedy ten Petersbergův seznam by měl být revidován, pokud jde o tedy ty různé formy nasazení ozbrojených sil. Zvýšená míra modularity a také cíleného financování by měla opět naše ozbrojené síly vybavit pro potenciální zásah. Pokud jde o spolupráci s NATO, tyto dvě organizace by neměly fungovat tak, že by eh, tady docházelo k duplikaci aktivit, to si nemůžeme dovolit. My naopak vidíme komplementarita, protože no to eh, je tedy vybaveno jak k zásahům, tak k odrazujícím akcím podle článku 5. Evropská unie na druhé straně je lépe vybavena k tomu, aby řešila problematiku interní bezpečnosti členských států, včetně podvracecké činnosti, což článek 5 neřeší. Takže tady logicky vidíme komplementaritu ve fungování těchto dvou organizací a společně tedy pokryjí celé to spektrum problémů, se kterými se potýkáme. Rozhodně můžeme podpořit společnou deklaraci, kterou Evropská unie a NATO podepsali ve Varšavě a také plně podporujeme spolupráci ve všech oblastech, které jsou v této deklaraci zmíněny. Jednu otázku ještě musíme zvážit, zatím to není tedy ve zprávě uvedeno. Nicméně po Brexitu, kdy tedy Británie odejde z Evropské unie, ale zůstane členem NATO, musíme zvážit náš postup. Samozřejmě dává smysl postupovat společně ve smyslu zajistit bezpečnost pro Evropskou unii. Na druhé straně je pro nás zásadní zachovat dobré vztahy s NATO. A tady čekáme, že, Evrop- že Spojené království bude nadále Evropskou unii podporovat. Dochází také k vývoji na poli obraného průmyslu, tedy k technologickému rozvoji, a výzkumu. Tyto aspekty také zmiňuji ve stanovisku. Vycházíme tedy z toho, že evropský bezpečnostní sektor je fragmentován, dochází tam ke duplikacím, nicméně pokud to chceme odstranit, musíme vzít úvahu zájmy všech členských států. Nemůže to být tedy politika šitá na míru potřebám pouze některých. A od ostatních by se čekalo, že budou držet krok. To tedy rozhodně není potenciálně úspěšné řešení. Pokud jde o jednotný trh eh, v oblasti obrany, to dává smysl, proti tomu nic nemáme. Na druhé straně však Chceme, aby tento jednotný trh podpořil nebo vyšel vstříc i individuálním potřebám jednotlivých členských států tam, kde jde o jedinečné eh, hrozby, které tyto státy musí řešit. Podporujeme úlohu EDA, tedy Evropské bezpečnostní agentury, která představuje takový pilíř, o který se opírají všechny tyto snahy a také podporujeme postupné zapojení komise do všech aktivit spojených s bezpečnostní politikou. Prostřednictvím výzkumu, plánování, implementace a podporujeme také tedy ten obraný plán, obranou politik, tedy politiku vývoje zbrojařského průmyslu, která se bude opírat o eh, implementaci výsledků výzkumu, která se bude opírat o prostředky, které jsou k dispozici ve víceletém finančním rámci, tak jak eh, tedy tento obsahuje eh, kapitoly, které se týkají bezpečnostní a obrané politiky. Děkuji. Myslím si, že ne všichni stínoví zpravodové tady jsou, takže pan Donožán je stínovým zpravodajem pro EPP, ale pan Kaler asi chce také vystoupit. Děkuji. Pan Danžan nemohl přijít, takže mě požádal, abych prezentoval jeho eh, myšlenky. Děkuji za váš návrh je to velice eh, dobrý, kvalitní, komplexní návrh. Pan Dáža sdílí můj názor. Eh, zabývá se tedy hlavními, mm, hlavní problematikou eh, CSDP a požadujete revize, což je každopádně nutné vzhledem k výzvám, jaká, jaké jsou před námi v bezpečnostní oblasti. Také já podporuji eh, skutečnost, že jste zdůraznil relevantní eh, vazbu mezi externí a interní bezpečností. Eh, to nemůžeme již dále rozdělovat, protože to, tam je to jaksi na Mm, hranici, kde se tam zúrazně eh, řada věcí týkající se lepší spolupráce, výměrně informací, externí a interní bezpečnost orgány eh, bezpečnostní, eh, aby tedy lépe fungovaly společně, nikoli odděleně. Pan Danžan ví, že globální strategie tam zmíněná, to také podporujeme, jak dobře jste zdůraznili nutnou spolupráci s NATO. My um, navrhujeme také um, spolupráci s jinými organizacemi a institucemi, takže bychom tam um, mohli něco přidat, co se týče revize SDP, misí, operací, z tohoto hlediska eh, rychlá eh, zmínka těch nejdůležitějších, nejproblematičtějších by asi byla vhodná. Bylo by dobré eh, na pozměňovací návrhy také zmínit si CSBD iniciativu v této zprávě, takže to bychom tam také dali Hm, moci pozměňovacích návrhů. Takže toto se měl prezentovat. Celkově je to velmi pozitivní, jak jsem řekl, a my každopádně podpoříme celý ten přístup. Děkuji. Jeffrey Van Orden. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hm, Vzhledem k tomu tématu, tak musím říct, že postupujete velice rozumně v těch, v těchto tématech, především s ohledem na význam na to, Když mluvíte o e, to zprávě, tak si musíme položit otázku, co to je CSDP. E, vy jste k tomu přistupovali tak, že to doposud bylo tady Krizový management CSTP je eh, společná bezpečnostní zahraniční politika je mm, pro evropskou integraci. To je jaksi hlavní motor. Pokud tento motiv z toho mm, vyloučíme, tak pak se logika, celá logika rozpadne. Paradoxní je, že CSDP je také velice jaksi téma, které eh, rozděluje. Eh, v tom smyslu, že se pokouší vytvářet jakýsi umělý evropský blok, který by byl eh, mimo eh, transatlantickou alianci. A to je základní problém toho, protože se všichni musíme uvědomit, že pokud naše obraná bezpečnost má mít nějakou kredibilitu, tak si musíme uvědomit, eh, nebo musíme zajistit, aby USA byly plně angažovány v bezpečnosti Evropy a našich národů. A to se děje je pomocí NATO. To je e, hlavní role NATO a my, já vím, že my neustále hovoříme o významu NATO, ale eh, nachází to ještě dál. E, sice mluvíme o NATO, ale vytváříme tady tu novou, no, nový subjekt, který by jenom podkopával podporu pro NATO. Takže místo, abychom se zaměřovali na revitalizaci NATO a zajištění toho, aby američané byli nadále angažováni, ujišťujeme o odhodlání evropských národů k jejich obraně v ní a Eh, když vidíme, že evropské národy jsou ochotny více utrácet za obranu, je tady politická vůle angažovat se v vojenských operací, pokud je to požadováno. Tak to je tady taková jistota, kterou eh, nebo ujištění, které si USA neustále eh, přejí a nedostanou ho, pokud ho nedostanou jaksi v rámci CSDP. A hodně těchto diskusí se bude odrážet i v těch diskusích, které Eh, je jak si mm, mm, mm, reflektuje v tom bizarním produktu tohoto špatného myšlení, což je Evropská obraná unie. Já nevím, kdy ti evropští lídři konečně pochopí, že toto jde špatným směrem. Toto prostě není to, co lidé v našich zemích chtějí. A proto si myslím, že eh, se tady sešlo tolik eh, nás v tomto výboru, že to prostě nereprezentuje um, názor našich občanů, kteří chtějí obranou jistotu NATO s um, váhou Spojených států. Máte tady jaksi fascinující zmínku o potřebě toho, aby EU se podílela na uh, eh, uh, eh, um, proti Eh, na boji proti hm, jaksi podkopávání. Eh, eh, vím, že tady máte na mysli ruský vliv a hybridní války a tyto věci. Samozřejmě, když mluvíme o subverzi, tak to je mnohem víc. Historicky subverze v našich zemích to byli komunisté a a ti jejich jaksi uh, intelektuálně chabí naši spoluobčané. Takže to byla subverze. A oni se znovu objevují. Ehm, velmi znepokojivé vidíme to v lejbristické straně, ehm, kde ten leadership je, je vlastně e, uchvácen těmito starými marxisty, u kterých jsme si mysleli, že jsou pošpení, ale teďka vylezla nová generace, která zapomněla na všechny e, lekce z minulosti, tedy znovu vylezají. Uh, takže to je subverze, o které tady mluvíme. Pak tady máme Rusko, které znovu nastupuje, objevuje se znovu marxismus, leninismus, máme tady džihadisty, islamisty v našich zemích, což je další aspekt té subverzní eh, hrozby, které čelíme. A poslední věc, kterou chceme, aby EU se účastnila nebo e, zabývala vnitřní bezpečností našich národů. Já se nedovedu představit něco, hor, něco horšího. Samozřejmě chceme úzkou spolupráci mezi našimi bezpečnostními orgány v Evropě, ale prosím, ne, neskákejte, ne, ne, nedělejte ten logický skok, že to vyžaduje účast Evropské unie. To nevyžaduje. Mnoho iniciativ Evropské unie byly kontraproduktivní, protože eh, s rušením hranic, eh, jak se podlézáním eh, mezinárodnímu azylovému právu a všem těmto věcem, tak vidíme tento problém, jak narůstá. Takže pokud chcete, mm, tak evropský vliv to jenom zhoršuje. Takže to je prostě špatná cesta, že nebudete překvapeni tím, že když se odvolává. No, odvolání na, na to je něco, co chválíme a uznáváme a všechno. Ten ostatní, všechny ty ostatní eh, snahy mm, mm, o, o angažovanost EU v všech aspektech vnitřní bezpečnosti eh, našich eh, zemí, tak proti tomu jsme. Děkuji. Stínový zpravodaj za ALDE je pan Radoš a e, v nepřítomnosti, v jeho nepřítomnosti pan Petr Ostrovičus e, si vezme slovo jménem Alde. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Především chci e, se vyjádřit, nebo chci mm, poděkovat zpravodaji za tuto zprávu o implementaci bezpečnostní obrané politiky Kolega ehm, se omlouvá, má závazky ve své zemi, eh, je nepřítomen tedy z, eh, z tohoto důvodu na dnešní diskuse. Nyní čelíme základním změnám v oblasti mezinárodní bezpečnosti. Um, sociální, geopolitické trendy vlastně spolu souvisí a v této nové, neustále se měnící situaci, ALDE věří, že EU potřebuje mm, velice ak, e, silnou reakci na to. Proto jsme pro eh, revizi eh, CSDP, společné bezpečnostní ochranné politiky. My Eh, víme, že nová mm, bezpečnostní strategie EU je základní prioritou pro bezpečnostní politiku EU. My doufáme, že tyto nové iniciativy povedou k užší spolupráci mezi členskými státy mm, s, cílem vytvořit Evropskou spravodajskou agenturu a Evropskou obranou unii. Chci zdůraznit praktické finanční Mm, výhody další integrace evropských obraných schopností a mm, zdůraznit, že hlavní cíl CDP musí být mm, posílení Evropské unie. Děkuji, pan Šelzi. A. Děkuji. Dovolte mi ještě si nasadí sluchátka, okay. Děkuji vám, pane Basko. Já si myslím, že nebude překvapivé, když řeknu za svoji frakci, že eh, my máme základní, zásadní rozdíly eh, proti tomu, co jste říkal vy. Eh, my máme jiné jaksi chápání. Pane, pane Pasko, analýz, analýz krize a z toho vyplývajících strategií Eh, řešení krize. Chci říci jenom i několik eh, věcí jako příklad. Důležité pro nás je například mm, tedy pojem terorismu a války. V eh, minulé, nedávné době ve vaší zprávě to mm, spolu souvisí ty strašné útoky proti lidskosti, v poslední době jsou a zůstanem no, terorismem a ty závěr je, že terorismus um, um, je věc, proti které musí bojovat policie. Otázka je, zda hm, policie má mít jinou výbavu, jiné eh, školení a podobně. Z našeho hlediska tato e, změněná definice pojmu válka a z toho vyplývají tedy pak mm, vojenské vazby v oblasti vnější bezpečnosti, jak tady bylo prezentováno. Má to tedy dalekosáhlé důsledky, má to i ústavoprávní důsledky na, pro členské země, pro um, vnitřní zřízení, má to dalekosáhlé dopady na demokracii, na naši demokracii a je, bylo by fatální, kdybychom pojem demokracie eh, vlastně mm, měl tím, že bychom vlastní zásady demokratické kontroly, eh, že bychom se jich chtěli vzdát to by bylo jaksi směšování eh, vnitřní a vnější bezpečnosti, to by byl důsledek toho. Eh, dále náš eh, jsme, klademe větší důraz na boj proti příčinám terorismu, na prevenci. Další mm, pol, změna politiky směrem k větší bezpečnosti vyvolává další otázku, zda jaksi ne nekonečných rozpočtů. Pak je otázka, na co by se vydávaly jaké prostředky. My to vidíme tak, že boj proti bídě, sociální spravedlnost eh, v tomto směru by měly mít přednost. To by byla nejlepší prevence eh, teroristické hrozby. To platí, když mm, Ehm, pane Pasku, se velice mm, pozitivně díváte na to, co eh, říká komise, eh, že implementace zásad míru a stability, využití prostředků rozvojové pomoci, eh, která stále více je směřována vojensky. Já jsem v mnoha um, tisk, diskusích s tiskem zažila, že veřejnost je na, to, na to reaguje velmi citlivě, na ty zprávy, že stále více peněz na rozvojovou pomoc e, jde na jaksi vojenské použití. A jak bylo řečeno, to znamená, že je k dispozici méně e, prostředků na e, další věci. Um, já jsem v pracovní skupině pro um, politické instrumenty a jde o to, když se tady mluví o příčinách těch uprchlictví, tak mm, se mluví o ochraně hranic, nikoli o tom, co souvisí, co, co by mělo být, jak se boj proti příčinám, boj proti bídě, ochrana životního prostředí a tak dále. Takže toto směřování politiky je něco, co vidíme velmi kriticky. A odmítneme tuto zprávu, podáme jaksi menšinovou zprávu i mm, pozměňovací návrhy k tomu. Děkuji vám. Děkuji, paní Valero. Děkuji. Souhlasím s panem Pasku v tom, že jsou před námi nové výzvy ale to je snad asi jediná věc, na které se shodneme. Máme velmi odlišné názory na to, jak vytvořit bezpečnost pro naše občany. Pan Pasku zdůrazňuje vojenský pohled a já spíše civilní. Pan Pasku řekl, že jde spíše o řízení krizí já myslím, že by to skutečně byl, měl být nástroj pořízení krizi. krizí. Měl bychom se soustředovat na civilní opatření, na prevenci konfliktu a nikoli se vydávat tolik na eh, cestu vojenskou. A naprosto souhlasím s paní Lösing, pokud je o terorismus a chudem. Když tomu začínáme říkat gerlová válka, tak eh, se dotýkáme něčeho, čemu chceme dát vojenské řešení. A, a pokud je to terorismus, tak by to měla řešit policie. Když hovoříme o gerilové válce, tak ten důraz je úplně jiný. Také jste, jste uvedli, pane Van Ordene, eh, Severoatlantickou alianci. A v mé domovské zemi lidé nečekají, že na to a eh, USA je ochrání a nechtějí být eh, v NATO a jsou i proti společnému cvičení se zeměmi NATO. Takže v jednotlivých zemích jsou ty reakce velmi odlišné. A když hovoříme o SBOP, musíme mít na paměti, že ne všechny země jsou v NATO. A to je někde uvedeno ve vašem návrhu, ale příliš se to prostě spojuje s NATO. A článek 14 například, kde, pane Pasku, vy vítáte návrh komise, který také zmiňuje paní Lersing. A já to důrazně odmítám. Paní Lersing to řekla. My se snažíme převést prostředky z rozvojových účelů na obranu. My jsme tu diskusi včera vedli i v Bratislavě. A ještě předevčírem, když ty země nedosahují toho rozvojového cíle 0,7%, tak my se snažíme stále více prostředků převést na vojenskou činnost a na pomoc vojenským operacím a vojenským akcím, i když to není přímo na vojenskou výbavu. A to jsou rozvojové prostředky a nejsou prostě využity na bydlení, na školství, na zdravotní péči a na všechny věci, které mohou lidi činit šťastnými a bezpečnými ve svých zemích. Pokud máte rozvinutou zemi, tak i ta země bude i mnohem bezpečnější a budete potřebovat také méně videu na obranu. Takže máme celou řadu pozměňovacích návrhů. My jsme již začali připravovat tyto návrhy, povedeme velmi kvalitní diskusy. A v této věci si skutečně nescela rozumíme. Děkuji, pan Kelam. Děkuji, paní předsedkyně. Já velmi podporuji iniciativu kolegy Pasku a jeho přístup, protože nám poskytl svou zprávou určitou diagnózu. Diagnózu o mezinárodní bezpečnosti, která se zhoršuje. A a zatím nemáme dobrou koordinovanou reakci na tuto situaci. Hlavní problém je v tom, že máme spoustu programů, prohlášení, spoustu dobrých úmyslů, ale je tu velká mezera, pokud jde o uplatnění a realizaci těchto dobrých úmyslů. A reagujeme s velkým prodlením na nejsložitější krize. Proto název tohoto dokumentu je implementace. A to je hodina pravdy pro nás, pro všechny. Zda se omezíme pouze na stále složitější prohlášení, anebo zda se pokusíme, a to si myslím, že je velmi důležité, přesunout důraz z řízení krizí, z krizového managementu, což činíme, k tomu, co by prosazujete řešení krizí a prevence krizí. A my nemáme na vybranou v současné situaci, pokud to máme brát úplně vážně. Kolega Galer zmínil souvislost mezi vnitřní bezpečností a vnější bezpečností a bezpečnostní situací. A tím se musíme zabývat, ale zatím se tím příliš nezabýváme. Také jsem eh, zaznamenal váš eh, přístup k využití nástrojem míru a stability. A já tomu rozumím tak, že se, za, že se nezanedbává současný rozsah tohoto nástroje, ale je tu snaha rozšířit jej pro reakci na naléhavé bezpečnostní situaci, kde kde naše vojenská podpora některým subjektům by nám měla dát větší možnost situaci stabilizovat. A tady je hlavní prvek ne, jak na to bude reagovat naše vlastní veřejnost, ale jak bude možné tu krizi skutečně vyřešit. Když se ocitneme v situaci, kde máme svazané ruce, za zády. A to je věc, o které musíme důkladně jednat a musíme zde jasně rozhodnout. A konečně vy uvádíte technologickou základnu EU v oblasti obrany, která má být posílena a která by měla být základem naší efektivní společné bezpečnostní a obrané politiky. A samozřejmě komplementarita s NATO je zcela evidentní. My nemůžeme vytvářet nezávislou bezpečnostní obranou politiku, musíme tak činit společně s aliancí a nemůžeme si eh, dovolit zdvojování našich, našeho úsilí s použitím jedních zdrojů a, a priorita ve smyslu aliance musí být zachována. Děkuji. Děkuji, pan Afsal Khan. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi poděkovat úvodem za zprávu kolegy Pasku a jsem přesvědčen široce vzato, že je to rozumný přístup. Není pochyb podle mého, že procházíme obtížným obdobím, kdy zaznamenala, zaznamenala mnoho výzev, řada z nich je nových a řada složitých. A je tu skutečně potřeba efektivně reagovat. A Syrie je dobrý příklad kde náš, ne, na, náš, naše selhání vedlo k obrovskému problému. A je to také příklad, který ukazuje, že když něco neděláme, i když je ten problém vzdálen, tak se dostane až k nám a terorismus je další příklad. I to vše má velmi složité pozadí. A tato otázka, která má celostvý význam, tak tam to vyžaduje skutečně kolektivní spolupráce a snahu to řešit. Pokud jde o společnou bezpečnostní obranou politiku, čím více se zabýváte výzvami, které existují a čím více je vidět, jak je rozumná tato vzájemná podpora, my přicházíme přicházím ze stejné země jako Jeffrey Van Orden, ale říkám toto. Je to věc, která je potřeba. A to není žádná alternativa vůči alianci, ale doplňuje to alianci. A i britská vláda podporuje společnou bezpečnostní a obranou politiku a spolupracuje na ní. A pokud jde o referendu a to, co se stane potom, tak vláda stále hovoří o spolupráci a dobře tomu rozumím. Konečně chci hovořit o tom, co zmínil Jeffrey Van Orden, Labour Party. Já jsem členem Labour Party a jsem potěšen, že máme největší politickou stranu v Evropě. A nevidím, že by se komunisté eh, chápali moci v Labour Party. A tady bych skutečně s tím nesouhlasil, ale vrátím se k té zprávě. Já předložím také pozměňovací návrh, ale to je proces, který musíme projít, abychom zajistili, že máme dobrou zprávu před sebou a myslím, že ten začátek je velmi dobrý. Děkuji. Myslím, že to byla poslední žádost o slovo v rozpravě chci poprosit Johana Pasku, aby nás seznámil se závěrečnými poznámkami. Děkuji mnohokrát a chci vám všem poděkovat za to, že jste, že jste si o prázdninách přečetli tuto zprávu, že jste si na to vyhradili čas a přišli se s důležitými připomínkami a zjištěními. Některá z nich eh, se ubírají stejným směrem jako filozofie, jako základní zaměření mé zprávy, některá ne. A je důležité, že se tím kolegové vážně zabývali a za to vám děkuji. Eh, souhlasím s panem Galerem a také s Arnem pokud chceme změnit důraz z operací směrem k, k skutečné obrané a bezpečnostní politice, já jsem příliš eh, nereflektoval současné akce a operace. A tudíž jsem se nedotkl tolik eh, vztahu s dalšími mezinárodními organizacemi, které jsou také zastoupeny v těch oblastech, kde provádíme naše operace. A já s tím souhlasím a určitě budou předloženy pozměňovací návrhy a já je zahrnu do zprávy, abychom tuto kapitolu doplnili. Když se dostaneme k tomu, co řekl Joffrey, Určitě to není pro mě novinka, my jsme o tom veřejně hovořili a i soukromně po řadu let. Podívejte se, co se týče aliance a Spojených států, 50 toho, co jsme brali jako samozřejmost, je nám upíráno. Jeden kandidát říká to, co říká že si ověří, zda členové aliance zaplatili to, co měli a ty, co zaplatili, budou podpořeni a ty, co ne, tak eh, ty budou mít smůlu. A to není příliš pozbuzující, Joffrey. A není možné mi říkat, že bychom to neměli brát vážně, že to nemůžeme brát v úvahu. Takže pokud se něco takového stane, kde, jak na tom budeme? A jak na to bude Evropa? Může se spolehnout na alianci, která už nebude fungovat? Nastane tu problém. A já myslím, že víte, že i američané, a když se podíváme na Leona Panetu a, a Gatese, ty také říkali, dělejte více v tomto směru. A sedíme se na půl cesty ale to, co my děláme, to je skutečně snaha, abychom se připravili na takový negativní vývoj, na takovou to na budoucnost. A současně je to snaha také reagovat na potřeby našich spojenců. Musíme se o to břemeno dělit a některé státy se snaží dosáhnout těch 2% z rozpočtu a navyšují svá čísla. Když jsem o tom hovořil a já zdůraznuju tu komplementaritu a nikoli, nikoli skutečnost, že bychom chtěli nahradit na to. Aliance nereaguje na výzvy, na které může reagovat Evropská unie. Například já jsem neřekl, že subverze, a já jsem tomu rozuměl technicky, to znamená, je to oslabení společenské struktury cílové země před útokem. To je subverze. Není to subverze komunistická nebo islámského státu, ale technicky vzato je to toto. Já oslabím cílovou zemi skrze subverzi. A na to nemůže zabránit subverzi. A když se podíváte na dějiny studené války, na vrcholu Spojené státy byly plné sovětských sabotérů a špionů a Bůh ví čeho. Takže všechno je možné bez ohledu na článek 5. Já odkazuji a můj koncept byl, chceme vycházet z toho, co už existuje v tomto směru. Máme policejní spolupráci, máme spolupráci různých organizací, máme agentury, které vlastně zasedají okolo jednoho stolu. A to máme na mysli. Nevytváříme něco nového, kde by komise přišla k nám domů a, a kontrolovala, zda je to tam dostatečně bezpečné. My vycházíme z toho, co už máme a co odsouhlasili ostatní státy, protože jinak by to neexistovalo a mám na mysli subverzi v technickém slova smyslu a nikoli v politickém, ideologickém slova smyslu. Protože kdybych hovořil ideologicky a hovořil pouze o komunistech, tak potom by nebyla žádná odpověď na to, proč Rusku dělá to, co dělá, protože už to nejsou dávno komunisté. A předtím, než byli komunisté, tak byli rusové a dělali to samé. Tak technický, odborný přístup je asi jedinou cestou, jak eh, zůstat, eh, jak k tomu přistupovat vyrovnaně, s rovnováhou. Paní Lözing a paní Valero, vy říkáte, že byste chtěli převést prostředky z rozvoje na odbranu a že se toto děje ale vše, co se stalo, se stalo s rozvojovými prostředky, které byly v rozpočtu. Takže otázka je, zda bych, není zda bychom bránili dosažení těchto cílů, protože ty cíle už existovaly a my jsme se o ně snažili a najednou jsme zjistili, že všude kolem nás je mnoho krizí. Uh, a musíme čelit těmto krizím a souhlasím s vámi, že občané chtějí lepší školy pro své děti, chtějí pracovní místa, ale, ale nemůžou vyjít na ulici, protože někdo, někdo po nich střílí na rohu. A policie a ozbrané síly a všichni používají ozbrané síly bez nějaké základní filozofie, protože ozbrané síly jsou ty, které mohou skutečně řešit tak závažné situace, kterým čelí evropští občané. A co budeme dělat v tomto směru? Taková je realita. Pohraniční policie ově, ověřuje, jaká je realita. Snaží se nalézt řešení a kontrolovat eh, určitý jev, který je velmi negativní nebo velmi obtížný pro nás. A to je vlastně priorita, to musím vyřešit a potom můžu řešit rozvoj a podobně. A pak je tu ještě něco dalšího, i na té strategické úrovni. Není možné mít rozvoj, pokud, není, pokud neexistuje bezpečnost. A nyní se dostanu, proč podporuji návrh komise využívat část prostředků pro tyto účely. Protože jinak to jsou kvalitní peníze vyhozené z okna, protože my je trošku zorganizujeme, ale když potřebují nástroje pro to, aby skutečně mohli dělat to, co jsme jim řekli, aby dělali, tak potom ty prostředky, které jsme tam investovali, jsou vyhozeny z okna a konflikt pokračuje a nepodaří se nám ten konflikt řešit. Tak proto jsem řekl, já jsem viděl misi v Mali, v Nigeru a stěžovali si přesně na to. Dejte nám něco. Neříkejte nám pořád, měli byste dělat tohleto a, a tamhleto. A když chceme nástroje, tak slyšíme, nástroje nemůžeme dát. Tak to je problém. Já si myslím, že nebudeme tomu říkat eh, ger, gerlová válka. Jak, jaké, jak to nazvete? Nazvete tu situaci, kdy občané eh, jsou cílem střelby nebo jsou vyhazováni do povětří na evropských ulicích. To je velmi závažná situace, která přivedla bezpečnost do samotného středu zájmu evropských občanů, protože jinak bychom nebyli tam, kde jsme. My bychom stále čekali na radu, která se bude konat za dva roky a pokud to pořád jednání dovolí, abychom tam také dali něco o obraně. No, právě obavy občanů jsou zcela reálné a evropští politici v evropských institucích se snaží na to reagovat, protože pokud budeme zavírat oči i dnes, tak to bude zřejmě naše poslední příležitost tyto věci řešit. To, jinak nás to pohltí a nebudeme schopni ani dýchat, pokud to zanedbáme. Budeme si představovat, že žijeme v dokonalém světě s rozvojem a s štěstím pro všechny. To si samozřejmě přejeme, ale věřme, že se nám to podaří. Takže to je celé. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Jenom máme stručně. Samozřejmě, ať už se kdokoliv stane příštím prezidentem Spojených států, bude trvat na tom, aby evropští spojenci a ostatní spojenci toho udělali víc. A já si dělat víc, jako dělat víc nepředstavuju zapojení Evropské unie do obrany, takže přesně naopak, to je první bod. Druhý bod, vy tu hovoříte o té myšlence nějaké Evropské spravodajské služby nebo něčeho takového. A zároveň hovoříte o podvratických aktivitách. Mně nenapadá žádná jiná agentura zraditelnější vůči eh, průniku cizích agentů než právě spravodajské služby. Taková evropská spravodajská služba by byla naprostou katastrofou. Stačí trvat na dobré spolupráci, výměně informací, ale potřebujeme si uchovat kontrolu nad tím, co se děje. Čili poslední, co potřebujeme, je nějaká další evropská instituce, která by se míchala do všeho. Kolegové, já vím, že eh, jsou tu ještě další žádosti o slovo a navíc už dorazili naši hosté, takže žádám vás, abyste byli velmi struční. Pan Gala, děkuji velice. Souhlasím s připomínkou k Evropské spravodajské službě. To by rozhodně nemělo být na programu jednání, protože já bych doufal, že ty stávající spravodajské služby se naučí lépe spolupracovat. Nicméně, vzhledem k tomu, jak neefektivní jsou výdaje na zbrojení jak jsme viděli. A vzhledem k tomu, jak, s jakými problémy se potýkáme, tak možná tedy vaše země to zvládne sama a bude muset, ale jsou tu ostatní, kterým by prospělo společné plánování, společné vyhlašování zakázek, lepší spolupráce, lepší, vyšší míra důvěry. Tím chci říci, že prostě se najde i celá řada dalších argumentů. A já myslím, že když se budeme snažit o větší spolupráci, bude to krok správným směrem. Současná míra, míra výdajů na obranu a rozpočtové alokace ukazují, že, nás to, že zatím tedy vlastně doplácíme na stávající úroveň a to i naší eh, neschopností zasáhnout rychle. Děkuji, paní Valera, já se vrátím zpátky k problematice rozvojové pomoci. Kdybychom vynakládali prostředky na rozvojovou pomoc skutečně tam, kde mají být vynaloženy, tak bychom vlastně předcházeli vzniku situací, kterých jsme svědky. Nechci říct, že by to vyloženě zabránilo násilí, ale existují určitá pravidla, podle kterých například nemůžeme použít prostředky na rozvojovou pomoc na nějaké vojenské operace nebo zbrojení. Tohle pravidlo platí už dlouho a Normálně tedy jsou vojenské operace financovány z rozpočtu na obranu. A já si kladu otázku, eh, jsme opravdu tak hrozně chudí i na úrovni jednotlivých členských států, že si nemůžeme dovolit financovat tyto operace z našich vlastních rozpočtů na obranu. U nás máme eh, u vlády socialisty, nicméně když se rozhladu kolem vidím také řadu konzervativních vlád a kladu si otázku, jestli je opravdu pravda, že v našich rozpočtech na obranu se nenajdou tyhle prostředky, tak abychom nemuseli ukrajovat z rozvojové pomoci. A to i v situaci, kdy většina eh, států stejně neodvádí tedy tu požadovanou částku do rozvojové pomoci. Děkuji kolegové, musím tuto debatu uzavřít. Bylo to, byla to první rozprava k návrhu zprávy a ráda bych vám připomněla, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 13. září poledne. A za druhé, tedy další rozprava proběhne v říjnu. Hlasovat na plenárním zasedání se bude v listopadu pokud se nepletu. Děkuji. A prosím, neodcházejte, protože hned přecházíme k dalšímu bodu jednání. please be seated once more? Prosím, znovu se posaďte, kolegové. Po této velice živé debatě máme před sebou další velmi zajímavé téma. Závěry eh, z Varšavského samitu NATO včetně informací o přijatých rozhodnutích. Vítám tady naše tři panelisty. Za prvé je to pan James Apaturaj, zástupce generálního sekretáře NATO, generálního tajemníka NATO, promiňte. Za druhé, po mé levici, je Timo Koster, ředitel oddělení zodpovědného za obranou politiku a plánování kapacit. A konečně ředitel EEAS, tedy v rámci EEAS ředitel oddělení pro řízení krizí. Summit NATO se odehrál ve Varšavě na začátku července 8. 9. července hlavním městě mé vlasti ve Varšavě. A my bychom si nyní rádi vyslechli to, co nám naše vážení hosté řeknou k výstupům ze summitu, k průběhu aktivit i k aktivitám, ke kterým došlo na okraji setkání na to, například k přijetí deklarace, kterou společně podepsal generální tajemník NATO a předseda Rady Evropy a také vysoká zástupkyně. Nebudeme tedy dále otálet, protože nemáme dost času a já nyní dávám slovo našim panelistům. První vystoupí pan Apaturaj. Děkuji, děkuji velice za pozvání. vždycky, když jsem dorazím, tak, tak eh, trošku závidím ty živé debaty, které probíhají v parlamentu. je potěšením aspoň eh, na chvíli to vidět. Moji kolegové mají připraveny důkladné prezentace, takže já je spíše uvedu a nebudu hovořit do detailu k tématům, která jsou jistě pro vás pro všechny zajímavá, například eh, obrana a odrazující účinek a za druhé společná deklarace NATO a Evropské unie. O tom také nebudu hovořit do hloubky, protože o tom pohovoří Gabo. Dovolte mi však načrtnout zhruba, jaká hlavní rozhodnutí padla ve Varšavě a také proč. V podstatě dva hlavní směry jednání byly zaměřeny na jedné straně na obranu a bezpečnost za druhé na upevňování stability. Pro spojence jsou to v podstatě dvě strany jedné mince. Jinými slovy, nemůžeme být naprosto bezpeční na teritoriu naší aliance, pokud e, na území našich členů vzniká nebezpečná situace. Proto je v našem zájmu pomoci jim obránit svoji politickou nezávislost a vojenskou bezpečnost. A to tedy lze aplikovat jak na jih, tak na východ. Okomentuji nejprve situaci na východě, potom na jihu a pak předám slovo kolegům. Nejprve začnu od Ruska, protože, jak víte, hodně nestability v Evropě se šíří od tamtud. a souvisí to s ruskými aktivitami. Asi je důležité uvědomit si, že v posledních 20 letech NATO a nejenom NATO významně přispělo k tomu, aby lépe už spolupracovalo s Ruskem na poli severoatlantické bezpečnosti a budovalo vztahy s Ruskem jakožto, jakožto důvěryhodným partnerem vztahy založené na důvěře. Navzdory tomu, že tedy Rusko díky těmto aktivitám vstoupilo do Světové obchodní organizace a přidalo se také na další fóra. Tyto snahy v podstatě selhaly a v Rusku se šíří nestabilita, která se projevila například přítomností ruských vojsk v Moldavsku, v Gruzii, anexí, anexí Krymu, zbrojením v oblasti jaderného průmyslu, což je velmi znepokojivé, a také rostoucími vojenskými aktivitami v různých částech Evropy. To všechno znamená, se vyžádalo nutnost zasáhnout ze strany spojenců, tak aby se situace v Evropě zpřehlednila, stala předvídatelnější. Přijali jsme tedy eh, opatření nejprve zaměřená na podporu Ukrajiny, Ukrajiny, eh, Gruzie a brzy také navýšíme naši podporu pro Moldavsko. Prohloubili jsme naše spolupráce se Švédskem a Finskem, včetně společných vojenských cvičení, výměny informací, strategického vyhodnocení a posílení a součinnosti našich vojsk, protože Rusko v pobaltském regionu vnímáme jako hrozbu. Také navyšujeme spolupráci v oblasti Černého moře, protože Rusko po anexi Krymu na jeho teritorium přesunulo zbrojní techniku. A nyní je tedy v důsledku toho na to nutno přehodnotit důkladně svůj pohled na tento region. A nyní se dostáváme k Rusku samotnému. Na jedné straně chceme dialog, na druhé straně posílit eh, postavení aliance. Záměrem dialogu je především zvýšit předvídatelnost a transparentnost, snížit riziko nedorozumění a doufejme také připravit půdu pro obnovení důvěryhodných vztahů. My jako aliance jsme tedy jasně formulovali tuto politiku ve Varšavě a také hledáme oblasti, kde bychom mohli vést konstruktivní dialog. A o tom pak můžeme hovořit do detailů, pokud si to budete přát. A když se obrátím na jich, Aliance si uvědomuje, že NATO jako organizace by měla více přispět k řešení nestabilní situace na jihu. Nabíz, máme, vidíme tři řešení. Za prvé, řešit krizi jako takovou. Tady tedy děláme dvě věci. Za prvé, eh, například letouny AVAX budou eh, podporovat aktivity eh, na jihu Evropy. Za druhé, již školíme irácké důstojníky a tento proces ještě posílíme přímo i na území Iráku, tak, aby se z Iráku opět stala bezpečná země. A za druhé, chceme zabránit šíření tohoto problému. Zvyšujeme naši podporu pro Tunisko, pro Jordánsko a také posilujeme spolupráci s partnery z Blízkého výchovu, z východu a to všechno tedy za zachování plné transparentnosti. Za třetí, chceme předcházet dopadům této krize, tedy především vzniku migračních toků Víte, že NATO s Evropskou unii společně se snaží řešit migratorní toky, eh, které jdou přes Egejské moře. Nyní to chceme rozšířit na celé eh, středozemní moře. Hledáme tedy možnosti eh, komplementární spolupráce, která by nám umožnila plošně řešit problematiku migratorních toků v celém na celém území kolem Středozemního moře. A dvě závěrečné připomínky. Deklarace NATO a Evropská unie byla podepsána z toho důvodu, jak se tam tedy říká, naše bezpečnost je eh, nedělitelně propojena. Jde o posílení spolupráce například v boji proti hybridním hrozbám, eh, včetně tedy posílení naší eh, odolnosti, posílení naší bezpečnosti na internetu a preventivních opatření, koordinace vojenských operací a cvičení tam, kde je to vhodné a konečně také posilování našich vojenských kapacit tak, aby naše výdaje na zbrojení byly vynakládány efektivně a byly vzájemně komplementární. Do větších detailů o tom bude hovořit Kabo. A konečně Moje poslední připomínka se týká výdajů eh, v oblasti obrany. Zachytil jsem konec té diskuze, když jsem přišel do místnosti a eh, je evidentní, že výdaje na obranu eh, se budou muset zvýšit. Doposavat byly snižovány a v důsledku toho tady je nyní třeba investovat více do bezpečnosti. Jak víte, NATO má cíl hrubého domácího produktu ve formě výdajů do obrany a Gabo má tady přesná čísla. Některé členské státy tedy již začaly opětovně důrazně investovat e, do obrany, jejich 12 nebo 16, čili ta situace se pomalu zlepšuje, to je dobré. Dobré je to i proto, že, jak už to bylo řečeno, je to, pro, jde o sdílení břemene. Spojené státy se tedy dívají na situaci kriticky a jsou přesvědčeny, že tedy všichni členové aliance by měli přispívat svým dílem. Prezident Obama některé spojence komentoval jako příživníky nebo freeriders. A tedy to je tedy také oblast, kde bychom měli navýšit naše aktivity. A s tímto tedy, pokud paní předsedkyně souhlasíte, předám slovo kolegům. Teďka bude mít slovo pan ředitel Timo Koster. Děkuji, dovolte, abych eh, poděkoval za pozvání a za možnost promluvit ještě jednou na tomto výboru. Je to po třetí nebo po čtvrté, co jsem tady a vždy jsem rád mezi vámi. Jim mi usnadnil moji práci, protože eh, řekl, že jsou eh, hlavní pilíře, který, které podpořili ten, nebo na kterém stál ten summit na to. Je, summit na to jedna je mír a stabilita, druhá je projektování míru a stability. Uh, Eh, druhý pilíř je obrana. Je jasné, že bezpečnostní prostředí se dramaticky změnilo v posledních dvou letech. Před dvěma lety jsme vlastně dostali takovou první ochutnávku a přijali jsme první sadu opatření, akční plán, který obsahoval eh, řadu op- okamžitých eh, opatření pro ujištění spojenců, především na východě, že na to je bude bránit, pokud to bude nutné. Měli jsme vojáky a um, kapacity k tomu připravené. My uh, jsme chtěli reformovat uh, reakční jednotky na to, aby mm, byli eh, akceschopnější, aby mohli reagovat rychleji, okamžitě tedy na krizovou situaci v podstatě kdekoliv, ne, nejenom ve východní Evropě. Začali jsme eh, cvičení, eh, kontrolu vzdušného prostoru, mm, větší přítomnost ve východní Evropě, aby tady naši spojenci, eh, abychom uklidnili naše spojence. Od té doby bohužel došlo k dalšímu zhoršování bezpečnostního prostředí, agresivní Rusko, které porušuje hranice mezinárodní dohody a není ochotné udělat krok zpátky. Varšavský summit byl o Mm, přizpůsobování tedy obrané kapacit na to. Budu, vrátím se tedy k tomu, co to obsahuje. Vedle těchto opatření jsme, jsme se také dívali na plánování směrem dopředu, bychom byli schopni reagovat, nejenom tedy jako vyslat vojáky, ale abychom měli plány, které bychom mohli rychle implementovat. Tam jsme tomu přizpůsobili i naše rozhodování, abychom aby nejenom vojáci byli schopni rychle jednat, ale také rozhodovací orgány mohly co nejrychleji rozhodovat. Mm, ta opatření dohodnutá ve Varšavě byla, měla, byla obrané povahy, byly přiměřené odpovídali našim mezinárodním závazkům a eh, respektovali pravidla na základě eh, ruské bezpečnostní architektury. To je důležité zdůraznit, protože nás občas někdo obvinuje z toho, že jsme agresivní, že porušujeme existující dohody a já vás um, musím pozornit, že tomu tak není. A jak řekl James, vedle těchto opatření stále usilujeme o dialog s Ruskem, transparentnost, snižování rizika. Ehm, to je velice mm, tom součástí aliance. Takže jaký balíček tedy jsme mm, dohodli na Varšavském summitu? V podstatě se skládá z infrastruktury a kapacit a jednotek, tedy hardware na jedné straně, na druhé straně celá řada nových politik a pár mm, institucionálních změn. E, co se týče toho hardwareu a těch jednotek a kapacit, rozhodli jsme, naši lídři rozhodli, že bude zvýšená přítomnost po Baltě v Polsku. Cílem je demonstrovat solidaritu aliance, rozhodnost aliance Také je důležité, aby byla spuštěna skutečná reakce, abychom byli schopni reagovat na eh, vznikající krizi. Eh, vyšší přítomnost v těchto zemích, kde se bude, bude spočívat v mezinárodních bojových jednotkách, bojových skupinách, které mm, mm, tam budou čtyři základní státy a další budou přispívat. Čtyři, tedy čtyři státy, Německo, Británie, USA a Kanada, které budou přítomny v těchto zemích, eh, Polsko a Pobaltí. Kanada se vrací do Evropy, to je důležité, po té, co odešli před nějakou dobou. Takže to je významný krok. Tyto čtyři země budou mít mm, mezinárodní tedy bojové skupiny, které budou přítomny v všech těchto oblastech. Um, um, budou to struktury, které byly zřízeny na FIUs. Bude to Mm, jak výšená přítomnost, bude tam schopnost bojovat proti, pokud by na to došlo. V jihovýchodní Evropě Rumunsko a Bulharsko, Černé moře, tam jsme rozhodli něco něčem podobné. Tam bude také takzvaná tail forward přítomnost, ještě nejsme jaksi hotovi s, tom, s tímto projektem, teď jenom jednáme s Rumunskem, Bulharskem a Tureckem, to jsou pobřežní státy u Černého moře, jak tedy e, to bude vypadat. Mluvíme o námořní přítomnosti u Černého moře, také mezinárodní brigáda bude mít v Rumunsku ústředí a možná i vzdušná přítomnost, která bude ještě dále upravená. Co se týče hardwareu a kapacit, tak chci zdůraznit, že eh, mm, nejdřív se dohodli, že na to má eh, všechny schopnosti plnit misi aliance vedle investičních závazků. Je důležité říci, že to je důležité, důležitý závazek, který zachází E, dále než e, bylo plánováno, je tedy e, závazek ze strany mnohých činitelů. Pak jde o to tedy podpořit ty závazky, co o tom už mluvil James, máme rámec pro reakci na to, na rostoucí hrozby z jihu, takže politický rámec, jak reagovat, jakými nástroji na jihu. Dále máme strategii mm, proti hybridní válce. O tom už mluvil James, už má důležitý komponent. Um, spolupráce mezi NATO a EU. Dále lídři aliance se dohodli na závazku eh, kybernetické obrany, tedy zvýšit kybernetickou, ochranu kybernetické infrastruktury jako prioritu. Dále chtějí eh, zvýšit národní odolnost vůči těmto hrozbám. A na závěr chci zmínit jednu důležitou institucionální otázku, lídři se dohodli, že se znovu prověří eh, velící struktura na to. Tam je trošku zvláštní takový rys, je tam stálá struktura velení, kde je ústředí, mm, kap, jsou tam kapacity eh, připravené k akci a ta vel, struktura velení se změnila. Poslední reforma byla v, posle, v roce 2010, od té doby se ale věci změnily. V roce 2010 jsme to reformovali s důležitým záměrem snižovat náklady a snižovat velikost té, těch velicích struktur. Teď jsme na začátku nových reform a mohu říci, že záměrem je, aby řada kapacit se vrátila do těchto struktur velení a ta velikost a složení pravděpodobně stoupne v příštích letech. Abychom byli schopni tedy dělat něco, co jsme nebyli, eh, jako třeba bez válku v Evropě. To je tedy důležitá, důležitý aspekt změny struktury velení. Dále, co se týče invest, závazku investovat na, do obrany, každý mm, spojec ze spojenců měl vynaložit 2% svých, ná, svých národních příjmů na obranu. To byl závazek mm, na summitu Wills. Byl na Varšavském summitu lídři to znovu potvrdili, tento závazek, a také konstatovali, určitým uspokojením, že je tady nárůst výdajů. Máme asi šest členů, kteří mají nad 2%, na 2%. Většina spojenců ale byly schopni zvýšit ty výstupy. Není jenom tedy o tom, co, jaké jsou vstupy, ale také na co to vynakládáte. Vynakládá to na, to na kapacity, které, e e, které na to potřebuje ale nejen to, také poskytnutí k dispozici těchto kapacit během operace, protože nejde o to mít velké jednotky a kapacity a nepřispívat k misím a operacím. Takže to je jak se skromný úspěch, je třeba udělat víc, je třeba um, stále vyvíjet tlak také ze strany EU. z 80% jsou to stejné rozpočty, stejní voliči, kteří musí eh, tlačit na své vlastní vůdce. A tady asi skončíme, přes, předám slovo eh, Klaudii, pan eh, Gaborovi eh, i Klaudimu. Really. Velmi se omlouvám za to, že jsem zkomolila vaše jméno. Možná to bylo tím, že jsem cestoval velmi brzy ráno. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Jsem velmi rád, že jsem zde a jsem velmi rád, že mohu vést tuto debatu. Společně kolegové promluvili a nenechali mi mnoho prostoru, aniž bych eh, opakoval to, co už zaznělo. Chci se soustředit na dvě věci. Ale možná začnu tím, co je obvykle, že jakmile je schůzka na vysoké úrovni s NATO, tak je vždy přizvána vysoká zástupkyně Federika Mogherini. Je důležité zachovat tuto tradici do budoucnosti, jak na jednáních NATO, tak na jednáních Unie, aby tento dialog pokračoval také na úrovni eh, nejvyšších představitelů organizací. Eh, my spolu hovoříme stále, ale třeba eh, stále sdělovat, že ten dialog pokračuje, protože naše programy jsou velmi podobné. Hovoříte o výdajích na obranu, o kapacitách v oblasti obrany. Vy jste se někteří zúčastnili jednání v Bratislavě přes víkend meziparlamentní jednání, kde Federica Mogherini eh, se vyjádřila k otázkám na, týkajících se následného dokumentu, které navazují na tyto otázky. Tedy dvě věci. Společné prohlášení, které kromě toho, že je velmi důležité politicky pro obě organizace, kde je sděleno, že spojeme síly a řešíme otázky společně. Stejně důležité, důležitá skutečnost, že nejde jenom o prohlášení, které vzniklo a bylo dohodnuto nejvyššími představiteli oboru organizací předsedy Junkrem a Tuskem a generálním tajemníkem Stoltenbergem na straně NATO ale realizační mechanismus byl také vytvořen, který eh, na nás, na všechny vyvíjí tlak, abychom vlastně v těch sedmi základních oblastech, které byly zdůrazněny ve společném prohlášení, bylo, byly již průběžné zprávy v prosinci, tedy aby politický tlak trval na obě organizace, abychom postupně, abychom stále informovali o pokroku. A tedy velmi důležité, že těch sedm oblastí bylo zdůrazněno, o které jde. James je již zmínil, začnu hybridními konflikty, o tom jsme už měli možnost eh, hovořit. Je tu skutečně výrazná možnost, že v řadě oblastí budeme schopni předvést eh, hmatatelné výsledky do prosince. A jedno z nich jsou takzvané eh, herní návody nebo operační protokoly. Eh, bez ohledu na jméno je důležité vlastně vytvořit kontaktní místa a mechanismy, jak obě organizace a oba štáby budou společně jednat v kriticky významných oblastech, tedy samozřejmě situační povědomí. A tady chci informovat o tom, že řada z vás už zná, tedy hybridní buňka byla tedy spuštěna a, a základní podmínky byly schváleny právníky a už vlastně vzniklo 24 dokumentů, takže to skutečně běží velmi rychle. Prevence krizí a konfliktů, to je druhá oblast, tedy kdykoliv nastane krizová situace, nejen když to vyčteme z mapy, ale budeme schopni harmonizovat naše reakce. A to je nejlepší služba, kterou můžeme poskytnout členským státům, že ty nástroje budou skutečně pracovat společně Kybernetická obrana, to je také důležité a strategická komunikace. Není důležité zmiňovat proč, jak směrem na východ i na jih, tedy a také směrem k naší vlastní veřejnosti je třeba, abychom harmonizovali naše sdělení. Námožní problematika, to patří do společného prohlášení, je to také oddělená otázka a má to zásadní význam. V posledních eh, měsících významná eh, spolupráce se rozvinula v Egejském moři mm, mezi aktivitami Aliance a operací Frontexu. A specifický význam je v tom, že se nám podařilo prolomit některé překážky, informační překážky. Vy znáte vlastně překážky, které omezily Eh, komunikaci mezi našimi organizacemi, zejména se to týká utajovaných informací. A v Egejském moři skutečně se ukázalo, že pokud je tu dobrá vůle, tak lze věci zdokonalovat. A aktivity ve střední, středozemním moři mezi eh, operací Sofia, jejíž mandát byl rozšířen aby také se zabývala eh, výcvikem pobřežní stráže a embargem na zbraně. A Sea Guardian, nová operace NATO ve Středozemní moři. Podpora ze strany NATO operaci Evropské unie v oblasti logistiky, v oblasti průzkumu a sdílení informací a obecně zpravodajské podpory. Takže toto vlastně bude koncipovat budoucí situaci. A není to jenom podpora, ale také komplementarita. Jak, jak budeme schopni vlastně vytvořit eh, systém, kde nebudou vznikat mezery, kterých bychom eh, litovali v budoucnosti a kde nebude také existovat eh, zdvojování činnosti. Kybernetická oblast, tady je zbytečné zdůrazňovat, jak je ta oblast významná pro organizace. Evropská unie má obrovskou výhodu v tom, že byla schválena nedávno příslušná směrnice, takže dnes je to věc, která je fungující a je snaha posilovat odolnost v členských státech. Lepší ochrana v kinetické oblasti je také důležitá pro alianci. Takže i to je důležitý příspěvek ale můžeme dělat více v oblasti společného výcviku, v oblasti normalizace požadavků, co se týče nasazených jednotek, ať už jsou civilní nebo vojenské. Obrané kapacity, to je další oblast, kterou chceme změnit a uvést do souladu procesy obraného plánování, tedy je to jednak Evropská unie, která eh, se uvádí do souladu s procesem NDPP a vlastně je to mnohem širší než eh, to, co potřebuje Evropa pro své vlastní operace v oblasti SBOP, tedy uvedení do souladu s aliancí tam, kde je to potřeba. Zmíním konkrétní oblast budeme se soustředovat na ochranu hranic, ochranu pobřeží, tedy pobřežní stráž. Obrané kapacity, to je další klíčová oblast, eh, obraný promysl a obraný výzkum. Evropský obraný akční plán, to také až to přinese výsledky, tak eh, k tomu bude právě tento akční plán přispívat. Společná cvičení. Snažíme se synchronizovat naše cvičení mnohem více a v maximální míře se snažíme o společná cvičení. My jsme hovořili o politických cvičeních v oblasti hybridní a ten záměr je stejný. Od samého počátku je tu snaha vytvářet prostředí společné pro NATO a Evropskou unii, kdy tyto dvě organizace necvičí odděleně, ale cvičí společně od výměny informací, odstrašení, reakce na útok a v těchto všech oblastech potřebujeme spolupracovat. V neposlední řadě vytváření a budování obraných kapacit. Jak pomáhat eh, našim partnerům? Na řadě bojišť jsme společně zastoupeni. Jsme Jordánsko, Irák, ale také e, na východě Gruzie a Moldavsko. A tam je velmi důležité, aby naše, naše snahy vlastně šly ruku v ruce. Revize evropské politiky sousedství také do toho zapadá. Je to významný vývoj, který zahrnuje také bezpečnostní aspekty. Takže podpora může být nabídnuta a poskytnuta a kapacity mohou být budovány i v této bezpečnostní oblasti. A to je velmi důležité i z hlediska budoucnosti evropské politiky sousedství. Takže je tu celá řada oblastí, kde ty organizace mohou spolupracovat. Máme nástroje, což je cílem tohoto společného sdělení. A cílem je skutečně přinést výsledky do dohodnutých lhůt a politická, politický dohled bude samozřejmě významný. Asi tím skončím, protože by to bylo příliš dlouhé. Děkuji, pane řediteli, a nyní eh, zahajuji otázky a odpovědi. A nejdříve pan eh, Michal Gáler. Děkuji mnohokrát jménem skupiny EPP. Děkuji za všechny tři prezentace. Zhruba za to jsme spokojeni s výsledky summitu NATO. Jasná sdělení zazněla a politická vůle je přítomná dělat to, co je potřeba. Když se podíváme po Evropě, tak v posledním století zkušenosti ukazují, že stabilní demokracie nejsou útočné a agresivní vůči sousedům a na to tedy takto rozhoduje jednomyslně a Rusko a Sovětský svaz mohou vždy předpokládat, že tu není žádná hrozba, která by je ohrožovala. Jediná hrozba, kterou klademe pro diktátory a pro diktatury je atraktivita našeho politického modelu. Takže výzva pro dnešní bohaté demokracie spíše se snažit vytvářet politickou vůli hájet ne naše myšlenky, ale také naše území. A my jsme těžili z mírové dividendy v posledních desetiletích a ten a takový sklon a připravenost čelit realitě v neskreslené podobě eh, tvrdě zasáhly naše společnosti. A snažíme se zanedbávat nebo ignorovat hrozby, ale sam na to eh, poskytl správné odpovědi. A moje otázky a byl tu odkazy také na doplňující se aktivity, komplementární aktivity a my jsme slyšeli o společném prohlášení. A moje konkrétní otázka je, já jsem to neslyšel z prezentace, nakolik eh, konkrétní myšlenky a diskuse probíhají, pokud jde o podporu z rozpočtu EU eh, tyto aktivity. Já už jsem dříve řekl, že když rozhodneme na úrovni NATO, že další vojáci budou v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku, to bude vyžadovat určité praktické okolnosti, infrastrukturu, kde budou žít a bydlet. A proč bychom to měli nechávat na těchto zemích? Proč, když se něco stane v našem společném zájmu, proč bychom neměli nalézt relevantní financování ze strany Evropské unie, kde by se vybudovalo bydlení pro tyto vojáky a kde by se možná e, zrekonstruovaly nějaká, nějaké sovětské e, kasárny a, a to by bylo financováno z prostředků Evropské unie. Když hovoříme o infrastruktuře, tak to má také svůj dopad. Například na naše dopravní koridory. My plánujeme z Polska do Litvy postavit železnici s evropským rozchodem. A mohli bychom tyto plány uspíšit a zefektivnit je a jako vedlejší účinek v případě potřeby by to mohlo sloužit k přepravě voj, vojáků. Nebude to vybudováno za tímto účelem, ale má to také tento dopad. Takže existují plány v oblasti kreativního plánování, jak vlastně eh, doplňovat ty činnosti na obou stranách. Děkuji. Děkuji, pan Afsal Khám. Děkuji. Děkuji všem třem řečníkům. Já také podporuji větší spolupráci a nyní vidíme, že Evropská unie a NATO spolu spolupracují. Uh, a také tedy vítám plány rozšířit na to o 29. člena a ptám se, jestli máte ještě eh, nějaké další takovéhle plány. Pokud jde o situaci na jihu, o to, co jste popsal, tedy jaké aktivity tam probíhají, to mohu kvitovat pozitivně. A také bych rád eh, věděl, Jak se díváte na to, že e, vlastně e, kam se stahly síly, které byly nuceny vyklidit určitá části území v Iráku a v Sýrii? A e, jestli to má nějaké bezpečnostní dopady na nás, tady vývoj tam. A když už tady jste, tak se zeptám taky na Afghánistán. Nevím, jestli to stihneme, ale V Afganistánu už tedy to nasazení trvá tak dlouho, že se musím zeptat, jestli je to něco, co bychom mohli udělat my, jak bychom mohli přispět a jestli lze tedy nějak vyvodit nějaké poučení, například z Iráku, kde jste pomohli vyškolit ozbrojené síly. A Děkuji. Pan Jeffrey van Oden. Děkuji. Je mi velkým potěšením vidět tady zástupce Aliance v této místnosti. Je mi líto, že na to hraje tak trochu hru, je mi jasné, proč se tady musíte tvář, takhle tvářit, protože tedy vlastně musíte spolupracovat se země Evropské unie. A já nevím, jestli opravdu eh, komunikujete se všemi před eh, summitem. Pravděpodobně to byly tři nebo čtyři země, které trvají na tom, že budou celé Evropské unie diktovat, jak se má chovat, což je škoda, protože čím víc budete hrát tyhle hry s Evropskou unii, tím vlastně víc vyčerpáte svůj duševní potenciál a také tedy ty kapacity, které jsou k dispozici pro synchronizaci, výměnu informací a tak dále. Mně to všechno připadá jako plítvání silami, protože Evropská unie vlastně jaksi se nemá co míchat do obrany. Možná by eh, mohla udělat něco užitečného na poli eh, občanské obrany, ale já tedy nechápu, proč má Evropská unie ambice v bezpečnostní politice. A je mi líto, když jsou tedy činěny kroky, které tento směr ještě podporují. Je to naprosto směšné snažit se synchronizovat aktivity víceméně podobných zemí. A teď je tedy několik konkrétních připomínek Pokud jde o situaci v Egejském moři a Středozemním moři a migrační toky, tam já si říkám, jestli by nebylo lepší rovnou provozovat nějaký e, přívoz a ty lidi prostě jenom e, převést přes moře. Proč tedy počkat na to, až čekat na to, až se začnou topit ve středozemním moři a pak je teprve vytahovat? Moje otázka zní, jaké je to správné využití eh, námořnictva a vojenských sil, eh, které má aliance k dispozici v takovýchto eh, operacích. Další bod. Tady na to už se o tom již trochu zmiňoval Timo. Já chápu, že je to citlivá věc, ale rád bych věděl něco víc. Celá řada z nás si váží Turecka jakožto eh, dlouhodobého člena aliance a z geografického hlediska je tedy Turecko eh, velmi důležité. A mě by zajímalo, navzdory těm současným komplikacím vztahu k Putinovi, k Rusku. Je tady Turecko schopno konzistentně spolupracovat při řešení situace v Sýrii, tak, tedy, tak jak ji řeší celá aliance. Můžete nám k tomu říct si něco víc, jak se chová Turecko jakožto člen aliance? Děkuji. Děkuji. Paní Lozin. Děkuji. Děkuji. Moment, chvilku počkám. Já mám tři otázky. Děkuji za eh, vaše, vaše prezentaci. Na summitu NATO se mluvilo o nasazení EVEX v boji proti IS, ale od té doby se o tom, o tom nebylo nic slyšet. Eh, jak daleko jsou tyto plány? Jak daleko pokročily? A eh, mají všichni, dodali všichni spojenci příslušné údaje, příslušné informace. Jak to tedy, eh, jak se při, využívá příslušné RPG? Otázka k Afghánistánu. posud se vždy hovořilo o konkrétním konci, o datu eh, mise Resolute Support, ale stále se to odkládá. A nyní na summitu, pokud jsem správně informována, tak není žádné konkrétní datum stahnutí se. Moje otázka, jak eh, vypadá ta situace, ty plány. Dále eh, mnoho řečníků mm, k východní Evropě, tedy se mluvilo o novém znovu zahájení dialogu s Ruskem, budování důvěry. Mm, to bylo také dohodnuto na tom summitu, ale ne, našla jsem nic o tom, jak tato opatření vypadají, co se uh, už stalo a co se konkrétního plánuje. Můžete tedy o tom ještě informovat? Děkuji. Děkuji, pane Zemke. Má slovo. Za to, že mm, kvestie związane, že... Děkuji, já chci všem poděkovat. Já jsem velice eh, ráda, že Varšavský summit eh, je předmětem diskuse. Byl to velmi důležitý summit. Summity jsou jednou za dva roky a jsou mm, odlišné. Tento byl velmi důležitý, protože dal politickou odpověď na novou situaci, především na východní frontě. A já jsem ráda, že i když jsou tady různé názory mezi členy na to, tak konečně jsme přijali jednotnou deklaraci, jednotný přístup. Nebylo to tedy ehm, um, předběžný závěr. Měr byl to úspěch, byl to dobře připravený summit. Polsko jako hostitel odvedlo velmi dobrou práci, ale není pochybnosti, nejsem eh, si zcela jist, eh, že vojenská odpověď je správná, protože jsme slyšeli, že tady máme adekvátní Eh, odpověď na nové výzvy a rizika. Čas ukáže, zda tato reakce, kterou jsme připravili, je adekvátní nebo ne. Ale máme už nyní určité problémy, máme ty bojové skupiny. To jsou eh, větší než tedy eh, bataliony a než prapory a um, tyto, ten jeden z nich už je akceschopný, připravený, další tři, tam máme rámcové státy. Pokud se podíváme blíž, tak eh, to je jenom čtyř, tam je jenom 40 až 50 ehm, potenciálu těch bojových eh, skupin. Takže otázka je, k čemu Eh, nebo jak, jaké, jak budou vypadat. A buďme upřímní. Budou mm, akce schopné, nebo budeme potřebovat stále více tlumočníků a překladatelů, že tam bude mnoho, různých, mnoho různých národností. Takže tohle, toto je otázka na vojenský potenciál těch eh, bojových skupin. Druhá věc, která mě znepokuje, znepokuje když se podíváme eh, blíz, zblízka, co se děje v, v Rusku a co dělá NATO, no, NATO tedy přepravuje další cvičení, samozřejmě jsou sáhlejší. Anakonda v Polsku, 30 tisíc lidí v Polsku, eh, a toto je všechno připravené. Rusko má takový dvousečný přístup. Také plánují cvičení, ale také okamžitě reagují bez varování, bez oznámení a mohou přesunout 100 tisíc vojáků v podstatě přes noc. Možná na to by e, mělo zvážit tuto možnost, jaké e, karty, jak se máme v rukávu, co máme. Pokud se bude krize takto prezentovat. A třetí problém, a to mě velmi znepokojuje, na těch dokumentech přijatých ve Varšavě, protože já jsem si je pokoušel pečlivě číst, infrastruktura, to mě znepokuje. Pokud se chystáme přesunout 40 tisíc vojáků, tak samozřejmě k tomu patří zbraně a e, podobně. Pak se musíme zamyslet nad investicemi ve východní části. Nemluvíme jenom na, o letištích, ale o další infrastruktuře, která nebyla do posudu správně financovaná. Takže politicky je to úspěšné, ale jinak ukáže čas. Pan Freud. Thank you, Madam Chair, and I thank the gentleman for their... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za prezentaci a také se chci omluvit za to, že jsem přišel později, protože jsem byl na hlasování. To jsem nemohl odložit, takže jsem neslyšel první prezentaci, za to se omlouvám. Já mám velice jednoduchou, krátkou otázku K tomu, co řekl pan Koster na e, závěr své prezentace. A já cituji ze svých poznámek, vy jste mluvil o tom, že na to e, má ne, nebo to nějak e, tím způsobem snížilo počty, snížilo stavy v Evropě a mm, je k dispozici méně peněz než dřív. Pak jste řekl, že eh, jsme museli udělat něco, co jsme mysleli, že nebude už nutné, totiž bojovat válku, vést válku v Evropě. Já jsem byl trošičku eh, zmaten tímto, eh, touto formulací vést válku v Evropě nehraje, jak se tato fráze eh, nenahrává dru, tato fráze druhé straně, která tvrdí, že vaší misí eh, vždy bylo nebo bude přesně toto, totiž bojovat válku v, v Evropě. Mě by zajímalo, zda nám můžete, že zda mi můžete vysvětlit, co jste tím měl na mysli, tou touto formulací. Thank you. No further requests. Děkuji, nikdo další se nehlásí o slovo, takže bych položila své otázky, pokud mohu. Já jsem obyčejná poslankyně a moje první otázka, moji první otázku již položil Jeffrey Van Orden a já jsem chtěla říct něco podobně opatrného, totiž Turecko. Situace Turecku. Mm, za druhé, byly tady důležitá komuniké z bilaterálních e, jednání s Gruzií, Ukrajinou. Mm, na e, summitu Mě by zajímal váš názor na ten follow-up, protože my se zaměřujeme na tolik různých oblastí a bez ohledu na naše úsilí situace na Ukrajině zdaleka není ani stabilní. Dochází tam ke zvěrstvům, jsou tam velké počty obětí, bombardování, těch separatistů, nebo jak si říkají, je tam velice pochybná situace, stále obtížnější, co se týče lidských práv na Krymu. Takže co, co dělat? Jak tedy eh, tato komuniké eh, prezentovat, takže začne, eh, dám vám slovo, pane tajemníku. Děkuji, děkuji za všechny otázky. Já vítám příležitost eh, odpovědět na některé z nich a zbytek odpoví moji kolegové. Vynechám otázky k evropskému rozpočtu, stručně pohovořím o situaci na Balkáně jsou ještě další dvě země na Balkáně, které také usilují o členství v NATO. Obě, mám-li být upřímný, mají velké problémy související se situací na domácí politické scéně. Na to stanovuje velmi jasná kritéria pro pokrok v jednání o přistoupení, čili je třeba naplnit kritérium, pak teprve je možné jednat, takže s tím nic eh, víc dělat nemůžeme. Pokud je o islámský stát, vy jste se ptal na kapacitu, na to, co se bude dít dál, to jsou velmi složité otázky. Asi vás nepřekvapí, eh, že tedy nejsem schopen dát vyčerpávající odpověď situaci, neustále analyzují lidé. Ale máte pravdu, že se podařilo dosáhnout pokroku v Iráku, v Libii, nikoli z naší strany. A podařilo se tedy vyřešit problematiku islamského státu tam, kde se chová jako klasická vojenská síla, která okupuje nějaké území. Velmi zajímavého vývoje se podařilo dosáhnout i ve snaze eh, bránit těm náborovým aktivitám a šíření ideologie islámského státu. To tedy vám doporučuji si dohledat, je to velmi zajímavé. A ukazuje se také, že islámský stát uzavřel eh, spojenectví s celou řadou dalších teroristických organizací, jako je Boko Haram, Al-Shabaab a podobně. A je to celkem tedy 7 nebo 12 dalších organizací. Takže i když se je daří potírat vojensky tradičním způsobem, je, je to stejně dlouhotrvající problém, který zasahuje až do, přes Afganistán až do jeho a východní Asie, na Filipíny a podobně. Čili je to problém, který jen tak rychle nezmizí. Pokud jde o situaci v Afganistánu, máte pravdu, že mezinárodní společenství je znepokojeno z vývoje bezpečnostní situace tam a to tedy také souvisí s politickou situací. Úspěch Afganistánu závisí na tom, jak dobře bude fungovat jeho politický systém. A ti z vás, kteří znají Afganistán, vědí, že tedy dosáhnout politické stability není jednoduché. Panují tam určité tlaky a napětí, podařilo se dosáhnout určitého pokroku eh, na úrovni ozbrojených sil, pak však zase uspěje Taliban, takže eh, to jde tam a zpět. A eh, tedy vy jste se ptal na přítomnost islámského státu v Afganistánu. My to nevíme přesně. Já tedy si myslím, že spíš se musíme zaměřit na situaci v Uzbekistánu, protože zahraniční bojovníci původem z Uzbekistánu působí v řadách islámského státu. Jeden z nich spáchal i atentáty v Paříži. A tedy z těch analýz vyplývá, že tedy uh, aliance nikdy nestavuje, nestanovuje konečnou lhůtu vojenského nasazení, které je na dobu neurčitou. A to tedy úmyslně. My se snažíme v této oblasti postupně redukovat počet nasazených eh, sil. Nicméně si s tím stahováním vojsk jsme eh, postupně přestali, prezident Obama také, právě kvůli tomu, jak se na místě vyvíjí bezpečnostní situace. Situace bude brzy přehodnocena, brzy budeme mít také nového prezidenta Spojených států a ať už to bude kdokoliv, velmi důkladně přehodnotí nasazení Spojených států v Afganistánu. A Spojené státy významně přispívají k misi v Afganistánu. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jak to bude vypadat příští léto. Já tedy jsem přesvědčen, že nový prezident důkladně přehodnotí nasazení v Afganistánu a na to také tedy čeká na výsledky. A konečně ještě k Afganistánu. Ve Varšavě jsme se rozhodli, že budeme nadále financovat nasazení a výcvik v Afganistánu a výcvik tamních ozbrojených složek, a to tedy na úrovni miliard eur. A konečně, pokud jde o Irák a nějaké poučení, které plyne z toho, že tam jsme pomáhali vycvičit místní armádu. Já jsem navštívil Irák několikrát, abych to tedy pomohl celé rozběhnout. A první otázku, kterou jsme si kladli, jak naši velitelé, tak iráčtí velitelé zněla, co nefungovalo, jak to musíme dělat jinak, aby to fungovalo. A část odpovědi spočívala v tom, že je třeba provést institucionální reformy. Čili nikoli pouze vyškolit vojáky, ale také zajistit správné fungování všech institucionálních složek, tak, aby byly schopny fungovat samostatně. My tedy eh, jsme se zasadili o institucionální reformy na úrovni příslušných ministerstev a tak dále. Pak to byly samozřejmě také politické záležitosti, víte, jak je to spát tedy kolem afgánského prezidenta a podobně, ale to, to, na to prostě nemáme vliv. Vliv máme na to, jaké, jakou odbornou přípravu nabízíme. Pokud je Evropskou unii a obranu, Aliance se rozhodla o koordinaci našich aktivit s Evropskou unii za prvé z důvodu toho, že zavést hybridní válku. Na to eh, je vybaveno velmi dobře v určitých oblastech v jin, a v jiných méně. A s Evropskou unii je to podobně a naše schopnosti jsou komplementární, zvláště tam, kde jde o hybridní typ konfliktu. Evropské země mohou použít nástroje na úrovni jednotlivých států, tam, kde jde o kontrolu komunikace, financování a potírání nelegálních aktivit a samozřejmě je možné také zasáhnout vojensky. To spektrum aktivit je tak široké, že je-li eh, cílem útoku jeden členský stát, Evropská unie sama mu pomoci nemůže, na to také ne, ale můžeme jednat eh, komplementárně a jak už Gabo řekl, proto také pořádáme společná cvičení, abychom zjistili, kde komplementární jsme. A pokud jde o nasazení na Ukrajině, stačí podívat se na to, jak velká je přítomnost NATO a Evropské unie v tomto prostoru a kdo dává kolik peněz. A jak víte, tedy celá řada příjemců podpory e, je tedy e, nám neznámá, takže je velmi obtížné e, ověřit si, s kým máme co dočinění a jak distribuovat pomoc. Pokud jde o situaci v Turecku, to je samozřejmě velice citlivá záležitost ale něco k tomu říci mohu. Za prvé, všichni spojenci si uvědomují, za prvé, pod jak velkým tlakem Turecko je. Situace za jeho hranicemi je mimořádně komplikovaná. V Turecku jsou 3 miliony uprchlíků, 3 miliony uprchlíků v jedné zemi a to nejsou uprchlíci zdaleka, kteří se hodlají usadit. Jsou to lidé na útěku před válkou eh, hned za dveřmi. Turecko se také potýká s hrozbou terorismu a s velice vratkou domácí politickou situací. Došlo tam k pokusu o převrat, zahynuli desítky civilistů, došlo k represálím a tak dále a tak dále. Já to prostě uvádím proto, abychom si uvědomili, jak obtížná situace je. Samozřejmě Je otázka tedy, do jaké míry reakce na pokus o převrat odpovídala tureckým principům a tureckým domácím zákonům. My na Turecko tedy však nás, jakožto spojence, ujišťovalo, že dodrží eh, vládu zákona a pořádku dodrží určité principy, takže generální tajemník, který tedy eh, komunikoval s představiteli Turecka eh, ještě ten den, kdy došlo k pokusu o převrat a komunikuje nadále, se vyjádřil na podporu demokratických institucí v Turecku a vyjádřil spokojenost toho, že se převrat nepodařil a také tedy e, řekl, že e, turečtí představitelé e, veřejně vyhlásili svoji snahu dodržovat určité principy. No, takže dostanete ještě prostor, kolegové. Pokud je o AWACS, ta odpověď bude stručná, nevím do jaké míry EVOX a prostředky EVOX eh, budou využity v Makedonii. Pokud jde o Rusko a opatření k vytvoření ovzduší důvěry, Východiš, východiskem pro spojence je jednak to, že my jsme nezaložili ty podmínky, které narušily důvěru. Takže chybou vlastně postupovat tak, že nyní je na nás obnovit důvěru, stabilitu a bezpečnost v Evropě a pokud se to nestane, tak je to proto, že jsme nebyli dost otevření nebo jsme neměli dost velkou představivost. Je skutečností, že Rusko obsadilo své sousedy a okupuje část jejich území a my se chceme maximálně snažit o zahájení dialogu a pokud ten dialog bude eh, plodný, tak postupně eh, podniknou další kroky, které by přispěly k předvídatelnosti a transparentnosti v Evropě. A to je přesně oblast, kde bychom chtěli začít, tedy předvídatelnost a transparentnost. Minimálně dosáhnout toho, ale není to jednoduché a budu velmi otevřený. Protože a někdo to zmínil, blesková cvičení. Blesková cvičení, do kterých se Rusko pouští, jako výcvikový prostředek jsou velmi destabilizující. Pravidelně mobilizují desítky tisíc vojáků a také na hranicích sousedů a spojenců bez jakéhokoliv varování. A skoro bez výjimky snižují počty vojáků, kteří se skutečně podílejí na těch cvičení. Takže vlastně se vyhýbají plnění povinností podle vídeňských, podle vídeňské smlouvy. A to zavádí zásadní nedostatek bezpečnosti v těch zemích, které sousedí s těmito rozsáhlými cvičeními. Takže jednoduchý krok pro Rusko pro zavedení transparentnosti a předvídatelnosti je tedy držet se vlastních povinností, ke kterým se Rusko zavázalo, zejména ve vídeňských dokumentech. Ale s tím vším Rusko veřejně předložilo určité návrhy pro případná jednání pokud jde o leteckou bezpečnost, zejména v Pobaltí. Co se týče vojenských jednání, kde by mohlo, mohly existovat oblasti, kde bychom mohli jednat dále. Takže my to pečlivě zkoumáme a Rusku předneseme vlastní odpověď, ale e, to, co máme na mysli, je vlastně naše přání jako spojenci. Co by přispělo k, k snížení nestability a posílilo transparentnost a předvídatelnost? a to nastane v následných týdnech. Takže ten dialog na to pokračuje a dialog tedy s Ruskem, ale také dialog e, se Švédskem a s Finskem, protože ty se ocitly uprostřed e, tohoto napětí a musí být také součástí řešení, jsou významnými partnery pro alianci. Poslední bod týkající se Gruzie a Ukrajiny, pokud je o následné kroky. Svatatelská rada navštíví Gruzi pozítří a povede nás generální tajemník. Je to čtvrtá návštěva rady v Gruzi a budeme důsledně sledovat naplňování tzv. obsahového balíčku, tedy více Gruzie v NATO, více NATO v Gruzii. Týká se to výcvikového střediska, škola pro budování obraných kapacit, další cvičení Gruzii, máme tam významný štáb a je to součástí tedy sil reakce aliance. A máme tu pět interoperabilních eh, uskupení. Ukrajina je složitou záležitostí. My sdílíme hodnocení, protože mise OBSE hodnotí a 80 porušení dohod je ze strany separatistů, aktivistů nebo jak jim budeme říkat. Ale dochází ke zhoršení bezpečnostní situace a to uznáváme. A na to jako organizace se soustředuje na podporu Ukrajiny při budování institucí dlouhodobě. Ale také máme prostředky pro řešení bezprostředních eh, dopadů toho, co se děje v oblasti strategické komunikace, aby byli schopni lépe komunikovat a odolávat eh, hybridním komunikačním útokům, ale také podpora raněných Ukrajinců, snaha pomáhat odminování a chceme vytvářet eh, trvalé a odolné instituce. A já jsem už mluvil velmi dlouho. <laughs> Je to pravda. Pan, pane řediteli Kostry, ano, James skutečně mluvil dlouho. Takže mě zbývá poměrně málo bodů, ale rád se s nimi vyrovnám. Nejdříve, pane Gálery, návrh určit prostředky EU pro obnovu infrastruktury ve východní Evropě. Já to nechám Gabrovi, zda je to skutečně věc pro EU nebo ne, ale myslím, že to je skvělá myšlenka, protože zaprvé je tu mnoho práce před námi a největší část toho, co je třeba udělat ve východní Evropě, není vojenská infrastruktura, ale je to civilní infrastruktura. Jak jste řekl, dopravní koridory. Je to velmi jednoduše, pokud chceme letecky přepravit reak- síly reakce na to, musí být přepravováni v letounech C-17 a přistávací dráhy jsou omezené v pobaltských zemích, kde by mohly C-17 přistávat. Takže řada investic je možná v této oblasti a pokud Evropská unie může zvážit eh, určení prostředků pro tyto účely, tak je to skvělá myšlenka. A do jisté míry to je také odpověď na otázku pana Fanorina, kde by mohla EU doplnit to, co dělá na to. Tak tady máme skvělý příklad. A není to tak jednoduché a čaré, jak si můžete myslet, protože dnes v celé Evropě infrastruktura už není v rukou státu. Infrastruktura je do značné míry zprivatizovaná a v rukou soukromých společností. A v řadě případů to ani nejsou podniky národnosti příslušného státu, tedy jsou to, mohou to být vlastníci z třetích zemí a největší přístav ve Středomoří Pireus v Atenách patří Číňanům. Takže to vše věci komplikuje, ale ta myšlenka sama o sobě je věc, kterou mohu plně podpořit. A tedy ubytovat eh, vojska je velmi náročné finančně a nejnáročnější jsou časy právě to ubytování. Takže eh, James se již vyjádřil k některým otázkám obrany. Pokud je o tradiční politické záležitosti, kde, kterých se já, kterými se já zabývám. Tak Evropská unie, jak řekl James, má jiné nástroje, které vlastně patří do, do stejného souboru a my jsme připraveni ty nástroje a aktiva používat eh, koordinovaně. A EU má jiné priority. V pořádku, EU může postupovat eh, po své cestě, soustředuje se na jiné oblasti, na jiné části světa a také i zde platí komplementarita. A pokud se nepletu, EU má 70 operací a misí, které probíhají ve světě a upřímně za to zde je velmi malá konkurence v, v terénu. Funguje to dobře a když když eh, se situace zostřuje, tak eh, vidím zde přirozenou dělbu práce, kde jedna organizace se soustředí na jednu část problematiky a druhá na druhou a není to černobílé. nejde jenom o společná prohlášení, je to vlastně přirozený způsob, jak eh, postupovat správným směrem. Několik slov k Turecku nemohu to příliš do že jich se úplně liší od severovýchodu a že, že ty dvě části Evropy mají své vlastní problémy, které nesouvisí. Je třeba si uvědomit, že Turecko má ruskou vojenskou přítomnost na, ze tří stran. Rusko na Krymu, Gruzie na východu a Syrie na jihu. Takže to velmi souvisí, to vlastně propojuje jejich problém, ale také to vyjadřuje hodnotu Turecka jako spojence aliance. Několik otázek pana Žemka, snad to vysloví správně. Za prvé Polsko jako host summitu, hostitel summitu. Chci zdůraznit, že to byl skvělý summit, pokud jde o organizaci, pokud jde o Stratkom, o bezpečnost Myslím, že to bylo velmi kvalitní a mohu jenom pogratulovat a všichni, kdo se zúčastnili, chtěli, by rádi poděkovali polské vládě. Bylo to velmi kvalitně uspořádáno. Tam, kde vojenská odpověď eh, nestačí, tedy bitevní skupiny nebo bojová skupiny jsou rozsáhlejší než eh, prapory a ta bitev, bojová uskupení jsou jenom, jenom s malou součástí našeho, eh, na, našeho vojenského, naší vojenské síly. Máme domácí síly obrany, které jsou na první úrovni a v Polsku, polské obrané síly jsou velmi rozsáhlé a kvalitní, schopné a dokonale schopné do značné míry uhájit vlastní území a sousední země. Takže to je první část. Ty bojová uskupení, která vytváříme, první věc, kterou vlastně udělají, že propojí ty jednotlivé síly domácí obrany. U povádí tam jsou menší, ale tam také dochází k posílení domácích obraných sil. To je, ten, to je ta první úroveň. A tam zapadají bojová uskupení. Síly reakce na to, ty představují asi 40 tisíc eh, jednotek, 30 tisíc eh, vojáků a mohou zareagovat během několika dnů a jsou schopni navýšit eh, první úroveň, pokud je to třeba velmi rychle, aby došlo k zmírnění krize, anebo pokud je třeba když přijde na nejhorší, tak bojovat. A potom tu máme ty další síle, tedy to je zbytek těch dvou a půl milionu mužů a žen, kteří, jsou, kteří slouží ve zbraně v zemích eh, aliance. A pokud se podíváme na způsob organizace, na jejich rozmístění, na jejich cvičení, ta bojová uskupení jsou důležitá a představují skutečnou bojovou kapacitu, ale představují pouze jenom malou část celku. Zmí, zmínil jste eh, různé národnosti, že je potřeba více tlumočníků a překladatelů. Eh, a nebudu skrývat, že pokud eh, ty síly jsou více národnostní, tak to trošku ubírá na bojeschopnosti. Ale mnohonárodnost je důležitý politický vklad protože pokud chcete využít článek 5 a spaneckou solidaritu, tak je potřeba mít zastoupení mnohonárodních eh, skupin, zejména samozřejmě Spojených států, i když eh, ty vlastně eh, vedou jednu tu bitevní skupinu, tak jsou přítomny vlastně ve všech. Pokud je o blesková cvičení, masivní mobilizace na východní straně našich hranic. James o tom už hovořil. My tak nepostupujeme z řady důvodů. Za prvé proto, že máme obrané cíle a ne uteč, útočné. Takže pokud eh, něco takového podnikáte, tak jsou, jsou v pozadí zajisté útočné cíle. My, se, my si nemyslíme, že jsme v situaci studené války jak před 25 lety a nebudeme vlastně hromadit zrcadlově bitevní skupiny proti bitevním skupinám protivníka, což by neznalo, že nemáme schopnost reagovat. Máme několik forem reakce, o tom jsme zde hovořili. Ale určitě to není tak, že bychom byli zaskočeni. A to navazuje na poslední otázku pana Freunda. Válka v Evropě. Samozřejmě studená válka se zejména týkala prevence, zabránění a případného vybojování války v Evropě. Ale s koncem studené války a s Ruskem, kterého jsme považovali za strategického partnera, jsme odstoupili od eh, myšlenky, že bychom měli být schopni hájit Evropu. A když není Rusko agresivní a Rusko porušilo hranice u sousedních zemí a ohrožuje některé spojence aliance nejen slovy, ale někdy fyzickými kroky na hranicích a zem k prohlášením eh, Putina nemůžeme ignorovat eh, tento vývoj a budeme muset být schopni hájit Evropu, když přijde na nejhorší. Na Varšavském samitu jsme navrhli celou řadu opatření, která v první řadě mají zabránit jakékoliv konfrontaci vojenskými a politickými kroky, ale v nejlepším případě budeme, mus, bychom měli být schopni bojovat a to, co možná v omezené míře, ale budeme muset, schopni, budeme muset být schopni adaptovat naši infrastrukturu většímu přesunu vojsk v Evropě a to velmi s tím souvisí. A snad se mi podařilo zodpovědět eh, všechny otázky. Děkuji. Já jsem zase v nesnadné situaci, protože kolegové už všechno řekli. Samozřejmě bude velmi obtížné s nimi nesouhlasit. Mm, a je to ani um, omezeným způsobem. Mám dvě otázky. Jedna z nich je otázka pana Gára o možné evropské rozpočtové podpoře činnosti infrastruktury. Kolegové o tom mluvili, ale pokud jde o civilní infrastrukturu v partnerské zemi, pak EU již toto úsilí podpořila. Problém ovšem začíná s, u vojenských instalací v obraných projektech. Máme spoustu příkladů, které jasně ukazují, že i mm, přesto, že víme, že je to potřeba, tak to nemůžeme udělat. Jedno z nich je FGS. To je jedna z priorit, ale my nejsme schopni v reálu zajistit, protože ve chvíli, kdy je příjemcem vojenská organizace, tak eh, narazíme, protože evropský rozpočet rozpo, rozvojový nemůže podporovat nemůže eh, přesně tedy. To je otázka interpretace. Jak interpretovat článek 41.2 smlouvy o EU? Účelem proč tedy to je, že abychom nepodporovali vlastní operace, ale co se týče o budování kapacit, co dělá EU, umožňuje zemím získávat klíčové kapacity, které podporují, tak to můžeme podpořit. EU nedávno investovala 80 miliard euro rozvojovou pomoc, ale pokud je příjemce vojenská organizace, tak si nemůžeme koupit ani pero. To je třeba vyřešit, jinak nebudeme schopni budovat kapacity, jak bychom si přáli. To je tedy problém. Další eh, s tím související problém je, že někdy není, nemůžeme financovat vlastní aktivity a to eh, je ta desetiprocentní solidarita, kdy jenom 10% společných nákladů jsou považovány za společné náklady. To není jen příliš rozdílné na straně na to, když srovnáme financování a problémy, se týče NRF a bojových skupin, tak vidíme stejné problémy. To je zase něco, co je potřeba vyřešit, pokud chceme něco řešit. Další otázka není jenom, kolik peněz můžeme dát stranou na podporu obraných projektů, ale jak vynaložíme naše vlastní prostředky. Některé věci už jsme zmiňovali, ale dovolte bych eh, řekl stručně. Jeden z nich je, eh, eh, je mm, nutnost zachovat si kapacity, které budeme používat. To je samozřejmě věc, kterou byste měli mít vždy na paměti, zda chcete, aby Evropa měla kapacity potřebné, nebo jde o to, aby eh, aby tedy to eh, jde hlavně o obranu a o pracovní místa. To je tedy um, jedna výzva. Implementační část GS eh, je na to potřeba. Také musíme využívat kapacity, které jsme získali. A tady to je otázka tedy eh, výstupu. Nestačí mít ty kapacity, my je musíme používat. Pak samozřejmě stejné výzvy, kdy se dostáváme do stejných problémů. Pokud bude, budou výstupy skromné, tak důvody budou stejné. Když se podíváme na roli EU v obraně, tak zase odpověď už dali kolegové. Já chci dodat, že když mluvíme o obraně, tak je na čase modernizovat naše chápání toho, co znamená co to znamená obrana? Nejde jenom o tanky a helikoptéry a letadla, jde o víc. Je um, pravda, že potřebujeme na to, už jde o zpravodajství, kybernetiku a další kapacity, které by k tam měly patřit. To je nepochybné, že EU mm, přispívá významným způsobem mimo odolnosti v řadě oblastí, pokud chceme, aby naše společnost a infrastruktura byla odolná vůči hrozbám, které přicházejí z nějšku, tak velice často ty nástroje drží EU. E, směrnice, regulační pravomoci, které má EU, to nemá na to. Když se podíváme tedy na e, ty, ty odstrašující mm, kapacity Eh, to je na to, ale sankce, podívejte se na sankce, to je samozřejmě je odstrašující, je možné takto odstrašit protivníka a ano, samozřejmě, takže toto jsou všechno opatření, které jsou rukou EU. Zda EU sehrává roli v obraně? Ano. EU sehrává významnou roli. Bylo by hezké mít jednu organizaci místo dvou. Ano, to by bylo skvělé. Bylo by hezké, abychom místo 28 mm, generálních štábů a ministerstev obrany měli jenom jedno. Pokud jdete ve stejné logice, tak ano. Ale já bych pochyboval o tom, že to by byl záměr někoho toto je realita. Máme dvě organizace s různým mandátem, různým členstvím a mm, je nutné najít ty, to, kde se to navzájem doplňuje, ta místa, tak můžeme využít, najít tu komplementaritu. Tak to můžeme zajistit, aby členové dostali služby, které potřebují. My jsme nástrojem k tomu. My, od nás se logicky očekává, že budeme spolupracovat. Takže s tím skončím. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že náš časový slot skončil tím. Um, mluvám se, chci poděkovat všem našim panelistům za velice zajímavou prezentaci a za odpověď um, našim poslancům. Dovolte, abych se rozloušila s svými hosty. A ještě mám moment chvilku, protože mám ještě dvě věci, které chci sdělit. okay. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, musíme upravit zápis z předchozího zasedání, z předchozích dvou zasedání pod výboru pro bezpečnost a obranu. Já jsem na to zapomněla na začátku zasedání. Ten první zápis je z 30. června a potom 13. července. Pokud nemáte žádné připomínky, necháme vám čas ještě do příštího zasedání, abyste přišli s případnými námitkami a pokud nemáte žádné námitky, budeme považovat zápis za přijatý. Příští zasedání bude na půl dne 26. září. Nemáme nic v bodě různé, byl to nabitý den, já vám všem děkuji za velice aktivní účast. Yeah, that As usual, I would like to, to thank uh, all of our... Děkuji. Paní předsedkyně také děkuje tlumočníkům.